Mám zde jedno oznámení. Pokud jde o včerejšek, a neobjevily se, žád, nepojevily se žádná žádost k mm, tomu, o čem se hovořilo včera podle článku